aby se zmocnili eh, diskuse. A mně se zdá, že právě to se v Evropě děje. Když eh, těm fanatikům se podaří ovládnout eh, diskusy, tak to bude totež, jako to bylo za komunismu či nacismu ve 20. století. Podobná ideologie, v podobné ideologie se by se mohla pro, proměnit ekologismus. Have Mr. Kokalis, please. Ano, Kokalis má slovo na minutu a půl. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za předložení tohoto návrhu, ale chtěl bych nesouhlasit s jeho názvem. Je to naléhavá situace, ta si vyžaduje eh, velmi rychlou reakci, ale není to jenom ekologická katastrofa, je to hlavně lidská katastrofa. Eh, narušuje to obvyklé vzorce chování eh, Způsobuje to eh, migraci, eh, podkopává to naši schopnost reagovat na různé globální jevy a toto jsou kroky, které musíme bezodkladně přijmout. A Evropa v této oblasti může být eh, vůdcem. Na rozdíl od té velmi katastrofální situaci v Turecku nebo v Kurdistánu, tady můžeme nabídnout víc než pouhá slova. Jsme v tom lídry a to i v globálním měřítku. A teď eh, v brzké době nebo do jara by se měl v Evropě přijmout Green Deal, který by měl umožnit eh, právě nápravu, jakýsi akční plán těch opatření, abychom zajistili klimatickou neutralitu do roku 2030. Současně s tím půjde tvorba pracovních míst, ale také tím ušetříme spoustu fosilních paliv, které v Evropě ani nemáme. Takže to není jenom o ztrátě pracovních míst, ale je to o tom, že se musíme čelem postavit těmto naléhavým situacím. Děkuji. Na minutu a půl pan Korál. Paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegové, je to buď teď, anebo nikdy. Už to není jenom teoretická debata o klimatu, ale ta debata je velmi reálná a musíme velmi odhodlaně se tomu postavit, protože jinak to bude mít devastující dopad na klima a na život příští generací. Už to není téma, které by zastupovaly jenom některé ideologické síly, ale je to naprosto reálné riziko, které může zasáhnout celé lidstvo. Chtěl bych se zmínit o tom, s čím by měla přijít jako s konkrétním návrhem Evropská komise. V první řadě by se investice do zelených technologií měly vyloučit s započítávání do paktu růstu a stability, což by umožnilo českým státům, aby do toho více investovali. A musíme také ukončit jakékoliv další investice do fosilních paliv a za třetí musíme mnohem ambiciozní, stanovit se mnohem ambicioznější cíle, například 65 méně emisí uhlíku do roku 2030. Vážení kolegové, budoucí generace nás budou soudit za to, co teď děláme naší planetě. A ten soud bude velmi přísný a proto musíme přistoupit ke činům. Děkuji, paní Tot, na minutu a půl, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Dovolte, abych zdůraznila, že globální oteplování je velice důležité téma, které musíme naléhavě eh, řešit. Vědecké eh, úvahy ukazují, že ještě není pozdě na to, aby se zpomalilo oteplování klimatické změny a eh, my se musíme řídit dobře promyšleným plánem. Evropská unie musí také přispět eh, na výdaje států, které chtějí, aby evropská ekonomika byla do roku 2050 klimaticky neutrální. V Maďarsku může být do roku 2030 eh, velká část eh, průmyslu, ekonomiky může být Eh, neutrální. Ovšem bude to stát 150 eh, milionů eur. Je třeba udržet konkurenceschopnost, která musí být v souladu s klimatickými cíly. Do budoucna myslím, že eh, musíme najít řešení, aby eh, náklady na klimatickou neutralitu eh, byly eh, řešeny tak, aby přitom zůstala i konkurenceschopnost. Děkuji, pan Bulman, na jednu minutu. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, signál, který vyšel z New Yorku, byl jasný. Klimatický summit a summit pro udržitelnost eh, nám vlastně eh, řekl, že jsme na správné cestě. Já bych byl velice rád, pane komisaři, že by to tak bylo, jenomže my ve skutečnosti kulháme daleko vzadu za tím, co jsme přislíbili. My s tím musíme něco udělat. Musíme jako Evropská unie postoupit před a to jak ve vnitřní politice, tak také v obchodní politice a rozvojové politice. A toto je eh, práce, kterou musíte odvést ještě vy v tom přechodném období eh, k nové komisi. Eh, komise nám popsala scénář číslo jedna, to znamená scénář, ve kterém udržitelnost bude součástí všech ostatních politik. Ale tento závazný scénář to bude kompas nové komise a my to chceme vidět, my to chceme slyšet a vy k tomu zde můžete ještě výrazně přispět. Já bych skutečně byl rád, kdybych slyšel takovou nějakou odpověď od vás. Děkuji, Děkuji na jednu minutu, paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, buďme rozumní. Eh, summit eh, OSN o klimatu v New Yorku porodil jen malý výsledek. Vidíme, že tady byly závazky do roku 2020 a mezi tím vlastně ti největší znečišťovatelé nekonají. Evropa jistě musí být příkladem musí se hrávat tuto úlohu. Známe určité hm, páky Eh, ten Green Deal, který musí být eh, konkretizován na 10 let, tisíc miliard eur bude investováno do ekologického přechodu, eh, samozřejmě s využitím Evropské investiční banky, to je samozřejmé a na příští finanční rámec 2021 až 2027 eh, to trošku nějak eh, jakoby couváme. Musíme připomínat naléhavou eh, věc. Je to důležité pro naše zdraví, protože klimatické změny hodně zhoršují znečištění ovzduší, zabíjí to více než tabák. 860 tisíc úmrtí za rok eh, v celé Evropě. Eh, takže eh, to je přece právo evropských občanů, aby se mm, dýchali dobrý vzduch. Mělo by se to stát prioritou i pro novou komisi, stejně tak jako klimatické změny. Děkuji, pan Holmgren, na jednu minutu. talman. Děkuji, paní předsedkyně. Jsme ve velmi naléhavé situaci, co se týče oteplování naší planety, co se týče biodiverzity a proto bude potřeba, abychom přistoupili k nějakým opatřením. Ta krize je globální, ale na spoustě míst světa to ještě za krizi považováno není. Už teď se naše atmosféra oteplila o průměrně více než 1 stupeň Celsia. To znamená, že velmi brzy dosáhneme toho stropu, který jsme si eh, stanovili. Je možné toho ještě dosáhnout na základě pařížské dohody, ale to bude znamenat, že my, volení poslanci Evropského parlamentu, v těch následujících pěti letech uděláme všechno proto, abychom toho dosáhli. A proto dnes demonstrují mladí lidé na celém světě. V těch následujících pěti letech eh, to budou pravděpodobně ty poslední eh, roky, kdy ještě máme čas na to, abychom dostatečně rychle a radikálně transformovali celý svět, takže se pojďme do toho pustit. Děkuji vám a teď na jednu minutu paní Beně. Vážení kolegové, Musíme se radovat, že všichni evropští politice se dnes zajímají o ekologii. Nicméně nemůžeme přehlednout, že tady je určitý oportunismus, je tady eh, prostě určité greenwashing. Eh, urgentnost ekologické situace klimatických změn, to bohužel vlastně eh, jakoby odovodňovalo některá rozhodnutí odpověď je spíše fiskální než environmentální. Eh, tím se vlastně i lépe, eh, lépe odůvodňuje i masová migrace s tím, že migranti jsou také klimatičtí, klimatologičtí. Ano, je to také orientace našich národních i evropských eh, vůčích politiků. Ty musíme dnes odsoudit, protože je třeba reformovat celou řadu aspektů v environmentální, zdravotní, ale také morální oblasti. Jsou tady různé dohody o volném obchodu, kde můžeme také vidět řadu chyb. To není seriózní, prostě všecko ostatní je takto jenom slovo, slovo, slovo. Na jednu minutu, paní Višněvská. Bardzo, paní převod... Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Já Eh, poslouchám skutečně pozorně tuto debatu, ale nezaznělo tady nic o tématu spekulativní charakter eh, emisního obchodování. Eh, ani tedy jsem neslyšela, že by se levice starala o to, že by nastala energetická chudoba ale eh, my máme dnes 54 eh, milionů takových lidí. Vy navrhujete novou eh, restriktivní politiku v oblasti klimatu, mluvíte o zemědělství. Chcete tedy to, aby i zde nastala chudoba, abychom začali hovět, mluvit o potravinové chudobě. Ano, mimo Evropskou unii budou potraviny produkovány, včetně hormonů, včetně antibiotik, naprosto bez kontroly. Proto potřebujeme klimatickou politiku, která je rozumná a uvážená, která eh, bere ohled na různý stupeň rozvoje členských zemí Evropské unie, eh, která eh, respektuje Eh, autonomii v oblasti energetického mixu pro jednotlivé členské země mm, nebo také rozdíl v bohatství jednotlivých společností. Tak to můžeme zabránit energetické chudobě. Děkuji. Nyní pan Wallis na jednu minutu. Eh, my jsme tady 10 minut ehm, debatovali o klimatických akcích. Během summitu v New Yorku jsme tedy očekávali, že klimatická akce bude posílena, ale nestal se nic. E, e, věda to ukazuje jasně. Ani e, jeden z cílů Evropské unie v oblasti klimatu podle pařížské dohody se plní. A my skutečně potřebujeme naléhavou odezvu. Jestli to myslíte vážně s řešením výzev a problémů související s klimatem, je třeba konat nyní. Eh, musíme okamžitě škrtnout podporování fosilních paliv. Eh, Totež se týká eh, projektu plynový, například skapalněný plyn, jak v Irsku, tak v Evropské unii. My musíme investovat do obnovitelných zdrojů, ne do produktovodů. A pokud to nebudeme dělat, tak vlastně eh, popíráme sami sebe. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Lins, prosím. Vážená paní předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové, Změna klimatu to je velmi emocionální téma. To je vidět eh, každý pátek na demonstraci eh, za budoucnost. V dnešní debatě de facto nezní otázka tak, eh, zda musíme tedy něco dělat proti změnám klimatu, ale pořád se točíme v kruhu otázek, co dělat a jak to udělat máme tady odsuzovat určitá průmyslová odvětví nebo aktéry, ale já myslím, že bychom měli také se soustředit na to pozitivní a ten potenciál, který máme, protože jenom opatření, které podporuje, podporuje společnost, eh, budou úspěšná. Uvedu příklad ze zemědělství. Eh, farmáři jsou frustrováni z toho, jak jsou neustále pranířováni a jak trpí negativní efekty eh, klimatické změny v Evropě. A často z naší debaty vyplývá, jakoby zemědělství bylo vlastně tím jedním, eh, jediným způsobem, jak zadržovat kysličný uhličitý. My tedy musíme nejenom podporovat menší emise, ale také podporovat eh, ve větším rozsahu vázání těchto emisí. Tady eh, třeba se můžeme podívat na příklad Nového Zélandu. Takže eh, prosím, važme si svých zemědělců a nepohodlejme jimi. Děkuji. Nyní paní Griffin na jednu minutu. Děkuji. Vyřešení klimatické výzvy musí být hlavním úkolem Evropské unie. Musíme lepšit energetickou účinnost, podpořit objevovou ekonomiku, lepšit zemědělství, dopravu, vyčistit oceány, a přijímat ekologické obchodní dohody, bojovat proti energetické chudobě, musíme revitalizovat určité regiony, mít udržitelný model rozvoje, musíme vědovat do vědy a výzkumu. To všechno se bude vyžadovat eh, velmi náročný Green Deal a to by se mělo promítnout do práce všech komisařů a každé vlády členských států. Je potřeba jednat okamžitě a musíme k tomu přistupovat holisticky. Ale ten přechod na nový model musí být spravedlivý. Nemůžeme nechat žádnou ženu ani žádný region stranou. Musíme naslouchat našim mladým lidem. Nemůžeme už dále vyčkávat. Musíme konečně Eh, nějakým způsobem řešit tuto naléhavou situaci. Děkuji a teď na jednu minutu pan Hojšík. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes eh, skutečně čelíme naléhavé situaci, ale dlouho jsme ji ignorovali, teď už se tomu nevyhneme. Je to hrozba klimatu, ale hrozba biodiverzitě i dnes jsme museli předložit námitku eh, k tomu, co dělají naše vlády. To se týkalo eh, nebezpečných pesticidů pro naše včely. A musíme si uvědomit, že teď v tomto roce po volbách máme velmi silný mandát, abychom konečně něco změnili, což znamená, že musíme dohnat vlády členských států k zodpovědnosti. Na jednu stranu sice říkáme, že eh, něco budeme dělat, že postupně nebudeme používat pohlí, ale Eh, co děláme na druhou stranu, vyvážíme elektřinu do třetích zemí. Říkáme eh, na jednu stranu, že přejdeme na obnovitelné energie, ale přitom eh, budujeme ropné, ropovody. Musíme skutečně přijít s zásadní změnou a všechny vlády musí být zodpovědné a já doufám, že to budete dělat stejně tak jako já a i celá naše veřejnost. Děkuji a teď na jednu minutu paní Deli. Chers collègues, Vážení kolegové, prožíváme ten nejteplejší rok. Naléhavost v klimatické oblasti je vidět každý den. Již na ty nejcitlivější části populace doléhá a uh, už skončila doba konferencí. Teď konstatujeme, že ta situace je a musíme na ní rychle reagovat. Nyní je zapotřeba činů. A eh, Evropský parlament uh, musí vyhlásit stav klimatické nouze a musí tím dotlačit eh, Evropskou komisi, aby vyhlásila do roku 2030 potřebu snížit eh, emise na 60, 60 A také daň z kerozénu se musí účastnit této snahy. Je to bitva o zaměstnanost, o blahobyt, o společné blaho. To může proběhnout pouze, budeme-li mít na své straně také občany. A když ukážeme mládeži, která je v ulicích, která se na nás dívá, která od nás očekává činy, té eh, mládeži musíme ukázat, že jsme pochopili situaci, že jsme konečně toto všechno pochopili a že máme eh, politickou odvahu kolektivně říci, že je třeba rychle a dobře konat. Merci for one minute. Děkuji na jednu minutu. Má slovo pan Lančíny. Děkuji, paní předsedající Klimatické změny to jsou velmi mediálně probírané téma, bez toho, aby někdo přišel s nějakým eh, efektivním řešením. Eh, emise se v posledních třetí letech zvýšily, ale teď Francie například eh, navrhuje absolutní uhlíkovou neutralitu do roku 2050. To by mělo obrovské dopady na život občanů a podniků. Itálie Eh, přislíbila, že eh, bude chtít také dosáhnout této dekarbonizaci. I ostatní státy to přislíbily, ale přitom pořád používají fosilní paliva, která tvoří kolikrát i 40 jejich energetického mixu a je evidentní, že nikdy nesplní ty stanovené cíle. Je. Co je přednější? Eh, buď dodržet rozpočtová kritéria, anebo ta, ty cíle v oblasti klimatu. Víme, že to jsou věci, které naražejí na národní hranice, jsou zavírány obchodní dohody se zeměmi, které vůbec nemají eh, podobný přístup k klimatu nebo k životnímu prostředí a tím přispíváme k nárůstu nekalé konkurence ze strany těchto států, kde, protože ve srovnání s tím máme velmi přísné standardy Měli bychom eh, rychle přijít s nějakým řešením, jinak už se z toho nikdy nevyhrabeme. Děkuji a na jednu minutu paní Kloc. Szanowni Państwo, Vážené dámy a pánové, začneme skutečností, že nemáme žádnou jasnou definici klimatického ohrožení. Já samozřejmě si vážím každého, kdo upřímně pečuje o budoucnost našeho životního prostředí a kde člověk je nejvyšší hodnotou. Ale co je to klimatická hrozba? My tady vidíme různé eh, filmy, eh, videa, Extension Rebellion, eh, to, tam se používá násilí, ničí se budovy, vyžadují si to politické, policejní manévry. Je to anarchistický přístup k věci, je to nebezpečné a nezodpovědné. A pravda je taková, že pouze bohatí a privilegovaní lidé mají sklony k radikálním řešením. Ovšem platit to budou ti, kteří jsou chudobní a kterým hrozí energetická chudoba. Divím se evropské legici, že něco takového může podporovat. Energetická bezpečnost a cenová dostupnost i pro ty nejchudší by měla být podle mě naším prioritou. Marxistické experimenty v minulém století eh, přinesly pouze eh, chudobu a utrpení. Takže neopakujme masově ty tež chyby. Nyní dvě a půl minuty, paní Pětikajnen, prosím. <coughs> Nastupující komise Eh, potřebuje ke klimatickým změnám přistupovat na vědeckém základu a také k dalším ekologickým hrozbám. Eh, to znamená, že eh, legislativa, která se bude navrhovat, se musí poměřovat velikostí té výzvy pro budoucích 30 let, protože my zatím jsme toho moc nedokázali. Takže musíme si být vědomi, eh, jak velká ta hrozba je a to vlastně znamená, že úsilí, které dneska vyvíjíme, by mělo být zhruba zvojnásobeno. Za druhé, máme, potřebujeme balíček pro cirkulární ekonomiku, potřebujeme udržitelné financování a posouzení dopadů a také nákladů v případě, že nebudeme nic, eh, nic činit. Nebuďme takovou demokracií, eh, která popírá skutečnost a eh, pomalu sklouzává ke katastrofě. My máme technologie a my máme také, také peníze. Problém je pouze v našich hlavách. Děkuji. Není na jednu minutu pan López. Gracias. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Je evidentní, že klimatická změna je velkou hrozbou do eh, budoucna, ale je něco více, je už vlastně přítomností eh, jestli nebudeme okamžitě konat, bude to nenapravitelná škoda. A to je opravdu velmi závažná hrozba pro náš životní způsob. Mládí lidé manifestují a žádají od nás konkrétní akce. OSN organizuje samity. Všechno toto nás vyzývá, abychom konali abychom konali na základě spravedlivého, ambiciozního eh, plánu, eh, aby eh, na rok 2050 byla naše ekonomika uhlíkově neutrální. To znamená, že musíme pracovat v oblasti energetiky, dopravy, mezinárodního obchodu, ale také fiskality. Tam je třeba udělat změny a použít dostatečné prostředky, abychom zajistili změny vytvořit takový European Green Deal, eh, aby bylo možné také i sociálně doprovázet eh, tyto změny ve prospěch těch, kdo budou nejvíce postiženi. postiženi. Protože o klimatu není možné eh, nějak jen diskutovat, není možné v tom jenom obchodovat. Tam je třeba opravdu spolupracovat. Děkuji na jednu minutu, paní Wooden. Děkuji. Vztah mezi lidstvem a zemí, na které eh, bydlíme, je teď v krizi na celém světě. Lidé projevují frustraci. Jenom v posledních několika měsících 6 milionů lidí na celém světě pochodovalo a demonstrovalo a za to, aby konečně lidé, jako jsme my, jim naslouchali, abychom chránili přírodu a bojovali proti klimatickým změnám. Příroda lidi nepotřebuje, ale my potřebujeme přírodu. Musíme jednat teď a musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme ochránit naše životní prostředí a to bude mít eh, rozhodující slovo o našem přežití v příštích eh, eh, staletích. Proto musíme brzy přijmout Green Deal, musíme se postarat o to, aby legislativa v příštích měsících reflektovala naléhavost situaci. A Eh, zabránit tak chaosu pro všechny naše občany. Nemůžeme je zklamat. Děkuji a teď na jednu minutu má slovo paní Paulus. Dámy a pánové, v roce 2009 Tokomské výzkumné středisko zveřejnilo studii, ve které stanovili devět hraničních ukazatelů pro planetu, které nemůžeme překročit, máli země zůstat obyvatelnou pro eh, obyvatelstvo. Jsou tady dva hraniční ukazatele, které už jsme překročili. Je to integrita biosféry, tedy biodiverzita v podstatě, a potom je to chemická zátěž, tedy rozpustný eh, fosfor a dusík, který uniká do atmosféry. A z těchto důvodů vymírají eh, druhy bezprecedentní rychlostí a to v podstatě znamená, že tím ohrožujeme naše vlastní přežití. Biosféra, která nám dává úrodnou půdu, čistý vzduch, pitnou vodu, eh, a bez toho prostě nemůžeme žít. Takže komise musí přijít s nějakým plánem, jak budeme jednat v oblasti územního využívání, zemědělství, dopravy a tak dále. A to všechno musí být v tom Green Dealu, protože jinak tuto krizi nikdy nevyřešíme. Děkuji teď na jednu minutu pan Ross. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, mluví se tady o klimatických změnách jako by měl nastat konec světa. To taková prorocká svědectví, ale tak vážné to není. Voda je čistou molekulou, klima se mění eh, po celou dobu trvání eh, existence života na Zemi. Měření klimatu se velmi liší od těch klimatických modelů oteplení dosáhlo teprve poloviny toho, co se eh, plánovalo nebo předpovídalo. Možná, že dochází k více povodním a hurikánům a suchům. A hladina moří stoupá konstantně. Ledovce na severním pólu se rozpouštějí, ale na tom jižním polu eh, vlastně narůstají rychleji, než se čekalo. Před několika sty lety jsme zažili dobu eh, ledovou, takže není žádným překvapením, že teď se eh, atmosféra otepluje. Mrs. Šujce, please. Pani Šujce na minutu a půl. Hvala vám lepa. Evidentně. Děkuji vám. Uh Projevy klimatických změn jsou evidentní a je jasné, že eh, má negativní vliv na životní prostředí. Eh, nemůžeme zavírat oči před tím, že eh, tají ledy, hoří Amazonie a vzpomněme si na uplynulé léto. To bylo opravdu horké, horký červenec jsme měli. Vypadá to, že rok 2019 bude mezi pěti nejteplejšími lety. Takže nemůžeme zavírat oči před tím, co se děje. Musíme konat a já souhlasím se všemi z vás, kdo říkáte, že to není konec světa, ale je to závažné. Proto je dobře, že dnes o tom jednáme hned na začátku eh, našeho mandátu a eh, na začátku nové komise. Já jsem velice ráda, že eh, paní von der Leyen hovoří o zeleném dílu jako o jednou z jejich hlavních priorit, eh, která bude řešena během prvních sta dní. Summit Evropské rady hovořil o pokojném zeleném přechodu, který zajistí eh, naplnění pařížských dohod. Někdo řekl, že to setkání v New Yorku v září nebylo úspěšné, ale to bylo jedno z prvních eh, setkání tohoto druhu po Paříži. My musíme předat budoucím generacím eh, zemi v lepším stavu, než jakém jsme ji převzali. Děkuji a nyní eh, Katyn van Bremt. Děkuji. Eh, vážení kolegové, já jsem spíše optimistka a proto bych tady chtěla přednést také optimistický proslov k tak komplexnímu fenoménu, jakým je klimatická změna. Vždycky je tady problém s radou, s radou, která pouze obstruje, ale přesto jsem optimistická, věřím, že budeme mít dobrý Green Deal, eh, který bude dobrý pro klima a také věřím, že velká většina parlamentu podpoří cíle, pro rok 2030 a 2050, které budou velmi, velmi ambiciozní. My musíme být ambiciozní, musíme si vysoko postavit laťku, ale k tomu patří také to, že musíme chránit svou ekonomiku a eh, hospodářství tak, aby obstály v globální, globální konkurenci. A znamená to, že ti, kdo musí za to platit. Děkuji. Nyní paní kolegyně Čech na jednu minutu. Thank you, chair. Dear colleagues. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení kolegové, máme už jen pár let před sebou na opravdu smysluplnou akci, abychom zabránili katastrofě. To není radikalismus, to je fakt eh, Ehm, jsem ze členské země, kde jsou některé nejchudší ehm, krajiny v Evropské unii a říkám, že je třeba řešit klimatické změny ruku v ruce s dalšími ehm, problémy, jako je například pomoc těm nejzranitelnějším. My tady máme takový začarovaný kruh a je třeba jej začít řešit. Ovlivňuje situace zdraví lidí a ovlivňuje nejvíce právě ty zranitelné a život se stává ještě těžší. A právě proto spravedlivý přechod je jediný způsob, jak dosáhnout uhlíkově neutrální ekonomiky. Já jsem velmi eh, ráda, že nově zvolení eh, vedoucí představitele mého města Budapeště jsou ochotni pustit se do eh, činu. Je tady ambiciozní klimatická agenda, kterou předkládá také paní Ursula von der Leyen. A já říkám, je třeba postupovat ruku v ruce s velmi silnou regionální politikou a s velkou solidaritou. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan kolega Karem paní předsedkyně, vážení kolegové. Už dlouho zaznívají eh, projevy o naléhavosti klimatické situace. Jsou si navzájem podobné. Když je pak třeba zachvalovat eh, energetické projekty, společnou zemědělskou politiku a podobně, najednou už žádná naléhavost není. To znamená rozdíl mezi slovy a činy opravdu veliký. Například i Francie, ta eh, parafuje všechny dohody, včetně třeba dohody z Paříže a současně porušuje stanovené cíle to je eh, pokrytectví. A já jsem proto předložil eh, trestní oznámení na francouzský stát. Eh, já jsem dlouho byl starostou v jednom městě, které bude brzy pod vodou, bude-li to pokračovat stoupání hladiny moří. A je třeba, bude to 400 tisíc obyvatel. Musíme opravdu vyhlásit naléhavý stav, nouzový stav v klimatické oblasti a musíme schválit text, který bude zlatým pravidlem. Je Jestliže je zlaté pravidlo pro rozpočet, mělo by být zlaté pravidlo také pro klimatu je eh, to eh, naléhavé, neboť eh, tady vlastně jde i o sociální otázku. Ekologie je sociální. Děkuji. Dalším řečníkem je kolega Van On Overtveld. Děkuji, pane komisaři, paní předsedkyně. Všichni se tady dnes shodujeme v tom, že změna klimatu je obrovskou výzvou. Ale i přesto všechno si myslím, že ty náklady na například oběhovou ekonomiku by měly být podepřeny hospodářským růstem. Není jenom planeta, ale je tady i zaměstnanost a prosperita, kterou musíme chránit. Já eh, souhlasím s tím, že musíme přistoupit eh, k opatřením proti změnám klimatu, ale musí to být fungující systém, který umožní fungování naší ekonomiky tržní. A další eh, bod je to, že inovace <clears throat> musí být neustále podporovány. Nemůžeme jenom myslet katastroficky a nemůžeme jednat sami. Musíme jednat společně s ostatními. A proto se, pane Ettingeri, zeptat, jaká je strategie komise pro formování těchto spojenectví na celé planetě. Děkuji kolegyně Spiraky. Má slovo vážená paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Evropská unie je v popředí toho úsilí na zpomalení klimatických změn. Například eh, stanovila velmi ambiciozní cíle ve snižování emisí uhlíku do roku 2030, ale tyto sliby je potřeba převést eh, do praxe a musíme například také zavést ten model oběhové ekonomiky. A musíme k tomu vyzvat i zbytek světa, nejenom eh, Mm, nejenom Evropská unie bude stačit. A dále Evropská investiční banka by měla financovat opatření na boj proti změně klimatu. Měla by upřednostňovat například zemní plyn jako to přechodné palivo a mělo by se investovat do eh, infrastruktury pro eh, spalování zem, zemního plynu. A naše země, tedy Řecko, chce snížit eh, svou uhlíkovou stopu a dosáhnout toho cíle v roce 2028. Neměla jsem mít minutu a půl, paní předsedkyně? Já tady mám poznamenáno jenom jednu minutu, eh, říká paní předsedkyně. Všichni následující řečníci mají jednu minutu. Říkám to jenom pro ostatní. A pan Belka má slovo. Thank you. Děkuji přechod eh, od eh, fosilní energetiky eh, si žádá spoustu zdrojů. Přechody občas mají také velké sociální náklady a to riziko je v některých zemích větší než jinde. Extrémním příkladem je zde Polsko. Nicméně je nutné se do toho pustit a to v zájmu této země a jejího životního prostředí. Polsko žádá více peněz a více času. Je to legitimní? Ano, ale pouze tehdy, když polské orgány budou odhodlány skutečně změnit energetický mix a zaměnit fosilní paliva za obnovitelné zdroje. Více peněz a více času ano, ale jenom tehdy, pokud vláda předloží jasný a ověřitelný a věrohodný plán. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Flego. Děkuji, paní předsedající. Klima a ekologie. To nejsou jenom témata pro budoucnost, ale také témata současnosti. Všechno to, co se děje v souvislosti s teplotou, suchem nebo povodněmi, to není náhoda. My musíme naléhavě jednat. Musíme schválit eh, Green Deal, který bude udržitelný. My musíme si uvědomit, že potřebujeme vědět, jak eh, zmírňovat eh, všechny tyto dopady a také zajistit ekonomický růst. Čas se krátí a proto v rozpočtu Evropské unie eh, musíme implementovat eh, velice kvalitní způsob eh, tohoto přechodu v letech 2021 až 2027 biofarmářství a další prostředky. To všechno znamená, že nemůžeme jít proti, proti občanům, ale potřebujeme skutečně na to vyšlení prostředky. Herlach. Evropský Green Deal pomůže pouze tehdy, když opravdu promění životy lidí. V dopravě a v životním prostředí máme opravdu velké výzvy. Franz Timmermans a eh, Kadir Simpsonová mají před sebou obrovský úkol zelená agenda Evropské unie je dobrým začátkem. Proč? Protože eh, kvalita životního prostředí, eh, bydlení, eh, to všechno je dáno do jednoho celku. Takže, pane Timmansi, já bych tedy chtěl podporovat aktivní cestování a výsledkem bude méně dopravy a zdravější lidé. A bylo by lépe, kdyby lidé mohli cestovat méně a snadněji. A k paní Simpsonové by řekl, eh, chtělo by to eh, urychlit modernizaci bytového fondu. A také chceme, aby evropská supersíť eh, se stala realitou, aby všichni mohli používat zelenou energii. Děkuji a nyní paní kolegyně Efren. Děkuji vám, paní předsedkyně. Města se zodpovídají za zhruba 70 světových emisí skleníkových plynů, takže mají eh, strategickou úlohu, kterou musí sehrát také v boji proti klimatickým změnám. Pane komisaři, říkám to kategoricky. Není možné hovořit o nouzovém stavu, Eh, v klimatu bez toho, že zdůrazníme otázku měst. Právě města a nej, ty, ta největší města zejména, eh, ta se eh, vypouštějí z diskuse a to opravdu není dobře. V Paříži to vidím každý den. Velká města Eh, se dusí a s nimi jejich obyvatelé. Eh, topení, eh, doprava, nedostatek zelených ploch, to všecko opravdu je, má velkou odpovědnost. Města zodpovídají, se provinila tímto znečišťováním ovzduší, ale také tím nejvíce trpí. Města eh, jsou součástí problému a musí být také součástí řešení problému. Eh, je celá řada inovujících účinných iniciativ. Pane komisaři, tak tedy prosím, zdůrazněme otázku měst, jen tak uspějeme. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní paní kolegyně Laluk. Vážení kolegové, děkuji, že jste zorganizovali tuto rozpravu. Ano, je to velmi naléhavé, je třeba mít nový zelený uh, díl. Eh, to uh, v roce 2008 byla situace, která nás vedla přímo proti zdi. Teď uh, dochází k ještě větším problémům s klimatem. Green New Deal, to musí být opravdu celý pro, společenský projekt Eh, který se bude konat také v těch low-tech, nikoli jenom v high-tech oblastech. Eh, otázka obnovitelných zdrojů, obnovitelných eh, hodnot, to všechno by mohlo umožnit také vytvořit 10 milionů pracovních míst a vlastně odstranit tím také velkou část chudoby. Ano, bude to těžké, protože všichni se budou muset zúčastnit, protože také všichni jsme si zvykli na masovou spotřebu, ale riziko je, že doposud nejsme dost ambiciozní právě Eh, ti, kteří již dnes eh, ztrácejí pracovní místa, eh, tady prosím, buďme ambiciozní v našem parlamentu. Děkuji. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Bilbao Bar Nyní paní kolegyně Bilbao Barandika. Yes. Děkuji vám. Změny způsobené v životním prostředí člověkem provází nebo vytvářejí stále extrémnější případy. Jsou tady odhady, že dochází, bude docházet ke klimatické migraci a také se zaplavení eh, pobřeží. My musíme zvrátit tuto, eh, tuto hrozbu eh, je třeba vyhrát takové bitvy, jako je otázka, spotřebo, otázka Eh, mobility nebo otázka nakládání s odpadem. A je třeba toto všechno projevit v každodenním životě. Já navrhuji, aby boj proti klimatickým změnám byl horizontální osou eh, rozpočtů všech veřejných organizací, aby energie, eh, kterou nasmlouvají, byla stoprocentně z obnovitelných zdrojů. Tato klimatická osa, ta musí být klíčem také pro skládání účtů. To, co se zkouší již do roku roku 2020 v Baskicku. To by mohlo být osvědčeným postupem v celé EU. Jetzt hat das Wort die Kollegin Metz. Děkuji, nyní paní kolegyně Metz. Děkuji, paní předsedkyně. Boj proti klimatickým změnám znamená, že musíme eh, dbát na naši planetu, na naši půdu. Jak víte, planet, nejenom rostliny, ale i půda může být úložištěm uhlíku nebo emisí CO2. A musíme snižovat postupně koncentraci CO2 ve ovzduší a proto naše půda musí být také eh, v dobrém zdraví, protože všechny ty malé mikroorganismy, houby, bakterie, hmyz nebo červy, to všechno může žít v půdě pouze pokud jim neoslabíme a nepodkopeme jejich eh, eh, ekosystém chemickými látkami. Ano, musíme mít ekologickou tranzici, a to proto, abychom mohli eh, znovu obnovit tu rovnováhu a i tak bojovat proti klimatickým změnám. Dravá půda, podobně jako dravé ovzduší a voda, to všechno jsou nezbytné věci pro zachování biodiverzity a eh, ochranu klimatu. Takže pojďme je chránit například rámcovou eh, legislativou na ochranu půdy. Děkuji a dalším řečníkem je pan Piper. Eh, <clears throat> bude potřeba splnit cíle pařížské dohody. My jsme například zakázali jednorazové plastické eh, výrobky, ale musíme dělat ještě mnohem více, například eh, musíme zakázat vývoz plastů a další věci, kromě toho, ale musíme využít naši ekonomickou moc, například ve vztahu k hm, státům Jižní Americe, Mexiku nebo v Indii. Musíme mít oboustranně výhodný vztah, který ale také nám musí dát tu možnost ovlivnit ekologickou stránku věci. To ale neznamená, že můžeme uškodit našem lidem v zemědělství, v ocelářství, v hornictví nebo v automobilovém průmyslu. Green Deal bere do úvahy i eh, eh, hospodářství a občany. Neznamená to konec světa. Green Deal je v zájmu podniků a občanů, je pro udržitelnost našeho ekonomického modelu. Klimatické změny musí být pozitivní a jenom potom ten Green Deal bude eh, také pozitivní. Děkuji. Kolega Chahy má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nemůžeme tedy hovořit o ekologické naléhavosti, když nejsme připraveni přijmout konkrétní opatření. To je ten rozdíl v tom, jestli jsme vůdcem eh, v tomto klimatickém úsilí, anebo to jenom předstíráme. Někteří si myslí, že už to děláme hodně, ale jsme doopravdy nejčistší kontinent. Je pravda, že emise v EU se snížily, ale uhlíková stopa ještě neustále Eh, narůstá. Pro koho si myslíte, že Čína produkuje to veškeré zboží? My jsme největší trh na světě a máme tedy zodpovědnost eh, vést ostatní. A jako správný vůdce bychom měli investovat hlavně do klimatické diplomacie. Musíme se vzdát dotací do fosilních paliv. Musíme zavést klimatické zákony a začít hledat přírodní řešení. Já nejsem přesvědčen, když slyším eh, paní von der Leyen, která říká, že musíme o 50% snížit emise a když eh, se toho cíle budou dřít i ostatní státy, tak náš cíl navýšíme na 55 Tím ignorujeme naléhavost té dnešní situace. Je na čase ukázat, eh, že jsme schopni vést a že máme vysoké ambice. A slovo má teď eh, kolegyně Kásbro. Mám. Klimatet behöver EU. Paní předsedající, klima potřebuje Evropskou unii, poněvadž klimatické hrozby se nezastaví na hranicích a ani řešení se zastaví na hranicích. S více řešením charakteru zeleného a liberálního eh, můžeme letos dosáhnout. Eh, musí být jednodušší pro lidi, aby se eh, rozhodli pro správné řešení, aby provedli správnou volbu a naopak nedbalost eh, musí být eh, postihována. Máme tady různé možnosti zdanění, rozvoj a podobně. Evropská unie by měla být eh, majákem zeleného přístupu k životu v obchodě, v ekonomice, prostě všude. Měli bychom razit cestu. My musíme zkusit všechno, co je v našich silách a zabránit eh, ekologické a klimatické hrozbě končící zroucením. Eh, my máme takový pocit, respektive šíří se pocit, že politici opustili lidi a proto téměř 7 milionů po celém světě vychází pátek do ulic. Já musím říct, že kdyby se mě někdo zeptal, co jsem udělal pro klima, tak musím říct, že jsem jedním z prvních, který přiměl eh, radu mého londýnského obvodu, aby vyhlásila stav klimatické nouze. Také bych chtěl říct, že jsem byl jedním z těch, že se mi podařilo přesvědčit Evropskou unii, aby přestala podporovat fosilní paliva, zdanila leteckou dopravu a další věci, včetně toho, že e, přiměla také k ostatním, aby následovali. Musíme konat nyní. A nyní pan kolega Dürk. Děkuji vám, paní předsedající. Je jasné, že situace v oblasti klimatu je závažná. Proto takováto debata nestačí. My eh, musíme jednat zodpovědně a musíme říct, že udržitelný vývoj má také konkurenceschopnost a sociální dimenzi. Pokud se budeme soustředovat čistě na ekologickou eh, stránku věci, eh, zabředneme do problémů sociálních a ekonomických a to bude stejně nepřijatelné jako klimatická nouze. Povede to ke zvyšování cen energie a mohlo by to vést k nedostatku přinásobování energie a podobně. Pokud se týče neutralita, tady bychom měli studovat vhodné příklady eh, v členských zemích Evropské unie, jako například v Maďarsku. Děkuji. Nyní paní kolegyně Burkhardt. Děkuji paní předsedající. Co nám ještě zbývá za slovo, než Eh, označit eh, současný stav za klimatickou krizi. Eh, čím více nám mizí zvířecích druhů, čím více lidí musí prchat ze svých domovů, tím je jasnější, že musíme rozhodně konat. Například v zemědělské politice musíme podporovat ty, kteří podporují životní prostředí a podporovat naše zemědělce. Eh, všechno musí obsahovat také udržitelné ekologické standardy, například také v obchodě. Potřebujeme jasné cíle a její konkrétní plnění. Ten nový zelený díl, ten nám musí zajistit udržitelnou budoucnost. Vyhlášení klimatické nouze, to může být pouze začátek, takže pusme se do práce. Děkuji, nyní pan kolega Pát. Vážení kolegové, eh, pokud eh, globální eh, povrchová teplota poroste, jak se předpokládá, bude to hrozné. A například v Arktidě skutečně vidíme, jak, jaký vliv má zvyšování teplot, která zde je dvakrát tak rychle rostoucí než jinde. Pokud se týče Arktidy, odpovědnost za klimatickou akci nemůže být ponechána pouze na arktických zemích, eh, protože znečištění životního prostředí a eh, skleníkové plyny pochází také eh, od jiných zemí. Mnohé firmy a státy mají zájem o nové námořní cesty a také rybolov v Arktidě. Změna životního prostředí ovšem také ovlivňuje eh, situaci bezpečnostní. Musíme skutečně snižovat emise podle pařížských dohod a eh, musíme být také připraveni na další politický vývoj. Kolegyně Depane Grünberg bez mikrofonu. Um bohužel eh, necítíme tu přímou souvislost s osudem planety, bohužel nemáme nějaký smysl pro to cítit, jaké jsou dopady našeho jednání, ale přitom to naše jednání má dopady, které jsou globální a které jdou nad eh, náš eh, životní horizont. Ale i tak musíme reagovat rychle, protože Eh, se musíme snažit eh, pocitovat a vnímat eh, ty dopady. Je to i kulturní transformace. Každá společnost, každý z nás, každý den se musí snažit ve svém každodenním životě přijímat rozhodnutí, jakou kulturu mobility chceme, jakou kulturu konzumu, jakou etickou kulturu, jak budeme definovat prosperitu a e, bude muset samozřejmě přijmout ta opatření, která e, zasáhnou do fungování tržní ekonomiky, do, do volbu technologií. Zase půjde o kritéria, která jsou spojená s kulturou, s vědou, s politikou. Musíme být schopni sformulovat vizi, která ukáže, jaké možnosti máme před sebou. I tady bude potřeba změna v té kultuře, ve které žijeme, tak, abychom mohli chránit naše klima a biodiverzitu. Děkuji další řečnicí je paní Bentele. Děkuji paní předsedkyně. Kdo chce eh, vyzvat k naléhavému řešení, tak musí být také připraven k omezením. A myslím, že v době míru bychom si měli zacházet velmi opatrně. My poslanci eh, se musíme uvědomit, že máme před sebou hodně práce. Právě jako poslanci z velkých měst víme, že v budoucnosti musíme ověřit, jestli všechno to opatření, která přijmeme, povedou k efektivnějšímu energetickému eh, fungování ve městě, ke zdravému ovzduší, ve městech jako je Berlín, Paříž nebo Londýn nebo eh, partnerských městech, což je Mexiko, eh, Peking nebo Jakarta. Tady narůstají problémy spojené s hustotou osídlení. A my víme, že máme teď know-how, technologie, a ta nám přineší nová řešení těchto problémů. A proto bych chtěla vyzvat komisi, aby se e, zamyslela nad tím uznat potenciál měst a snažit se na to reagovat tak, aby mohlo dojít e, k postupné transformaci na jejich měst směrem k e, politice, která bude střícnější ke klimatu. Děkuji a teď má slovo paní Pereira. Paní předsedky, někdy musíme vysvětlit, proč něco musíme dělat, ale dnes asi ne. Dnes naše města, naše podniky, naše občané